Turecku eh, což je uvolnění prostředků z Evropského fondu, eh, globalizace, jedno hlasování, jednotné hlasování, jmenovitě hlasujeme, za hlasování. La votazione. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Zpráva Novakov, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Opět je pouze jedno hlasování, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Přijato. Zpráva Fernandese, návrh opravného rozpočtu. Návrh 1. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Odstavec 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Úvodní ustanovení E. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. A nyní hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Zpráva se Jmenování člena účetního dvoru, dvora. Pan Samo Jerep je kandidátem a hlasování je tajné, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aprovat. Přijato. Zpráva Šoltes, jmenování člena účetního dvora pana Michailse Kozlovse. Tajné hlasování, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Přijato. Zpráva Šoltes jmenování člena účetního dvora pana Jana Gregora. Opět tajné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Opět eh, zpráva Šoltes ještě, jmenování člena účetního dvora pana Ladislava Balka. Eh, tajné hlasování, zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. A opět ještě jmenování člena účetního dvora pana Vojčechovského. Eh, tajné hlasování, zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní přejdeme k k rezoluci mm, mm, námitka podle eh, pravidla 106 jednacího řádu, kdy, se, kdy jde o obnovení aktivní látky glyfosátu. Návrh usnesení výboru ENVY, odstavec 1, pozměňovací návrh 44, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. La Končím hlasování. zamítnuto. A nyní přejdeme k návrhu 9, eh, odstavec 1, jmenovité hlasování, zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 32, jmenovité hlasování, zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 33. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 34. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 35, opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 2, návrh 10 v devíti částech. První část vedoucím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část, opět jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pátá část. Vednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestá část. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmá část. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmá část. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devátá část. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 45 odpadá. Návrh 11. Zde máme ústní pozměňovací návrh od e, pana Delají. Prosím, máte slovo. Mikrofon, prosím. Funkcie, funguje? Takže paní Delají. Děkuji, pane předsedo v zájmu kompromisu, milé, milí kolegové, abychom eh, jak si sladili názory a překonali rozpory, tak chci navrhnout následující pozměňovací návrh eh, k první části. Eh, požaduje komisi, aby obnovila odsouhlasení glyfosátu na maximálně období sedmi let. Připomíná, že nařízení 1107 z roku 2009 umožňuje komisi stáhnout souhlas s aktivní látkou po dobu, kdy byla z eh, podobu, kterou byla, po kterou byla splněna, pokud tato látka již nesplňuje požadavky. Dobře. Je zde nějaká námitka vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Máme, potřebujeme 40 poslanců, aby se zvedli. Ne, takže nyní budeme hlasovat o návrhu 11 s touto ústní změnou. A to ve dvou částech. První část Zahy hlasování. E Mluvám se, takže trochu musíme poza, poč, posečkat. Omlouvám se. Omlouvám se. Máme zde 40 poslanců, kteří jsou proti. Řekl bych, že ano. E eh, A omlouvám se nyní čem je problém? V čem je problém? Není příliš pozdě, samozřejmě. Samozřejmě, evidentně. Mluvám se. Evidentně. Jsme v ringu. Samozřejmě, kolegové, kteří jsou proti, byli proti, tak asi eh, dostali se, eh, se spožděním tlumočení do sluchátek, takže Mm, mm, takže mm, samozřejmě, když to byla jejich vůle, tak musíme respektovat jejich vůli. Možnost bylo jich 40, ano, tudíž návrh, ústní návrh odpadá. A nyní přejdeme k dvou, dvou částem návrhu 11. První část jmenovitě. Zahajuji hlasování. votazione Končím hlasování. Aprovato. seconda... Přijato druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aprovato. Přijato. Přijata. Návrh 20 odpadá, návrh 46 eh, opět jmenovitě, zahaju hlasování. Končím hlasování. Respinto. Emendami... Zamítnuto. Návrh 47D jmenovitě. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 36 s zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme, prověříme, zahajuji hlasování. La votazione chiusa. Končím hlasování. Approvato. Přijato. Návrh 12 s zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 48. Chcete to prověřit? Dobře, takže prověříme návrh 12. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijato. Návrh 48. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. La votazione chiusa. Končím hlasování. Přijato. Návrh 49 ve dvou částech. Jmenovitě. Zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 37. I s vedutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 38. Návrh 37. Dobře, tak prověříme 37. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 38, zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 50, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 13, ve dvou částech, hmm, opět zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata druhá část, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme druhou část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Návrh 51D. Zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuté. 14. Kdo je pro? Kdo je, pro, kdo, se, kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat. Návrh 39, návrh 19, jmenovitě, 19 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 21. tím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 15. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut návrh 16. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté. Eh, Úvodní ustanovení D, návrh 39D, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 2, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. Návrh 17, eh, úvodní ustanovení D, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Úvodní ustanovení E, návrh 40D, jmenovitě Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout návrh 3 ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Eh, druhá část jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijata. Návrh čtyři ve dvou částech. Zvednutím ruky první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Návrh 41. Kdo je pro? Chcete prověřit? Dobře, prověříme druhou část. Druhou část zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Návrh 41. S vedoucím ruky, kdo je pro? Ne, ne, odpadá, já se omlouvám. Návrh 41 odpadá. Úvodní ustanovení O. Návrh 5. Jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Úvodní ustanovení R. Návrh 42D. Jmenovitě. zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut návrh 6. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut úvodní ustanovení U. Jmenovitě zahajuji hlasování. Je to návrh 43D. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 7. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Eh, úvodní ustanovení 2TP. návrh 8, zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat. Návrh 18 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 22 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaté. Návrh 23, jmenovitě opět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 24. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 25. Ne, prověříme. Dobře, prověříme návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 25 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 26. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? pokud nezvedáte ruce, tak eh, skutečně nemůžu to prověřit, zjistit. Prověříme, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 27. Zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel zamítnuto. Návrh Prověříme, dobře, prověříme návrh 27, zahaj hlasování. Chiusa. Approvato. Přijat. Návrh 28, jmenovitě, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 29. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 30. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Samítnut. Prověříme. Dobře. Prověříme. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 31. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme, prověříme, to je lepší vždycky, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh? Ne, už ne. Přejdeme k hlasování o celém návrhu usnesení. Jmenovitě zahajuji hlasování. La votazione chiusa. Čím hlasování? Přijato. Nyní přejdeme ke zprávě Kalněte, Evropská unie v globálním prostředí, měnícím se globálním prostředí. Kdo požádal slovo? Ne, nikdo. Takže po, od, takže po odstavci 3 pozměňovací návrh 1 ve třech částech. První část zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatá druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Třetí část. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní odstavec 5. Původní text ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přijata. Druhá část opět jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 6, původní text ve třech částech, první část jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část od, přijata. Třetí část opět jmenovitě zahajuji hlasování. končí masování. Přijata. Odstavec 9, původní text, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 10 ve třech částech, jmenovitě první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat opět jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 11, původní text, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 12 Původně textu ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 17 původního textu ve dvou částech tím ruky první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatá druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 23 ve dvou částech. První část opět zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Byl se stržel Přijata. Odstavec 26. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 27, původní text, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato odstavec 45, návrh 2. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Úvodní ustanovení C, původní text ve dvou částech, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. A nyní eh, pod název pod recitálu N, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo zdržel zamítnuta. Nyní, ale prověříme, prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část zamítnutá. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji Spravodajce Kalněte. A nyní přejdeme ke zprávě Mešerič je to prováděně přeskum strategie EU pro střední Azii, odstavec 3, původní text ve, třech, ve dvou částech, první část vednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prověříme, prověříme situace, prověříme zahy hlasování, končím hlasování. zamítnuta. Odstavec 65 původního textu vedou částek, první část tím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Odstavec 89 původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, zvednutím ruky, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 90 eh, jmenovitě. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 110, eh, původní text vedou dvou částech, první část vedou tím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 140. Chcete to prověřit? No dobře, takže prověříme druhou část. Odstavce 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Odstavec. No ale je třeba zvedat se. Jinak to nelze uhodnout. Odstavec 149. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že to bylo odsouhlaseno, ale prověříme, je to lepší, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 145, návrh 1. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji, blahopřeji. Spravodaji panu Meserišovi. Nyní přejdeme k návrhu usnesení o epidemii viru Zika. Návrh usnesení výboru Envy. Návrh 5 odstavec 7. Zvednutím ruky, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 6. Prověříme? Dobře, prověříme návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 6. Zvedou tím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout návrh 1, odstavec 10, zvednutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Na odstavec 13, původní text vedou částech zvednutím ruky první část. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel. Přijatá druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Odstavec 15, původní text v pěti částech. První část zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Čtvrtá část. Zvednutím ruky. Ke třetí části chcete prověřit? Dobře. Prověříme. Zahy hlasování. Ne, třetí část teď. Druhá byla jasná. Třetí. Končím hlasování. Přijata. Čtvrtá část. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Pátá část. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 2. Odstavec 19. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to Odstavec 19 odpadá. 33 vedou je První část vedou ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? to Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Úvodní ustanovení M. Návrh 4. Kdo je pro? Ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Úvodní ustanovení U, návrh 3, zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení zvednutím ruky. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď se dostáváme k situaci v Polsku. Než budeme, eh, než přistoupíme k návrhu usnesení, tak zde máme návrh aktualizace hlasování ze strany pana Kamala. Pan Kamal požádal slovo. Tak prosím, máte slovo. Thank you very much. Uh, on behalf... Děkuji. Jménem skupiny EKR bych rád eh, navrhl odročit hlasování v rámci pravidla 185 a 190. Pan komisař Timmerman se vydal minulý týden do Polska, aby pohovořil s polskými orgány a představiteli. Zdá se, že je to konstruktivní na první pohled, ale ještě se mají konat další vyjednávání Určitě bychom si spíše přáli smířlivé řešení eh, za součásti dialogu než eh, vzájemné obvinování. Pokud se tato sněmovna opravdu chce vynasnažit na pomoci Polsku najít konstruktivní řešení, eh, řešení, které vyhoví oběma starám, tak to odloží. Pokud to není politicky motivované usnesení, tak určitě takováto skromná prozba může být podporována podpořena. Tomuto no, k tomuto návrhu vyslechneme, zdali je někdo pro. O slovo požádala paní Višněvská. A prosím, máte slovo, Děkuji, pane předsedo. Vážení 15. ledna jsme vznesli dotaz na Evropskou komisi o právní základ eh, pro vměšování se komise do vnitřních záležitostí v Polsku. Žádali jsme o smluvní základ pro eh, takovouto ingerenci. Po třech měsících ještě nepřišla žádná odpověď, i když teoreticky by měla komise odpovídat vydat do šesti týdnů. Komise jinými slovy není schopná poukázat na ustanovení ve smlouvách pro takový zásah, protože oni jednoduše neexistují zasahování do vnitřních záležitostí členských států protiřečí smlouvám EU. Proto apeluji na všechny, aby dokud komise neukáže, na jakém základě jedná, bylo hlasování odročeno. Ono se někdy říkává, lékaři uzdrav se sám. Pokud chcete eh, spravovat eh, politickou a právní situaci v Polsku, sami porušujete zároveň vaše vlastní zákony, poškozujete Polsko a i celou Evropu. Ano, to bylo velice jasné. To, co chcete, to nám je jasné. Mm, I e, pokud ještě někdo chce si vzít slovo a vyjádřit se proti tomuto, pan předseda Pitela, prosím. Já bych rád, já bych chtěl jenom připomenout všem tady schromážděným, že země eh, je svobodná ve své vůli vstoupit do EU. Nikdo ji nenutí přistoupit k EU. To si zvolili vlastní občané. V okamžiku, když někdo vstoupí do Evropské unie, tak musí respektovat pravidla a rozhodnutí Evropské unie a tudíž ni žádná ingerence, žádné vněšování. Ale je to legitimní zájem ze strany Evropské instituce. <laughs> Zajímá se o to, co se děje ve vlastní rodině, poněvadž Polsko je součástí naší rodiny a nás zajímá osud polských občanů. Toto usnesení není ničím jiným než vlastně důsledkem eh, mm, šetření Benátské komise, která se vyjádřila jasně. A my chceme, aby, se, aby to bylo respektováno ze strany polských orgánů. Děkuji, pane předsedo Pitelo. A nyní budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu té eh, tedy aktualizace, tak jak navrhuje pan Kamal, a to jmenovitě, zahají hlasování jmenovitě o tom, co navrhuje pan Kamal. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Návrh pana Kamala byl zamítnut, tedy odložit tuto věc. A teď přejdeme k usnesení pěti politických skupin. Odstavec 10, návrh 3. Zvednutím ruky, kde je pro? Je proti. Kdo se zdržel? Prověříme, prověříme zahy hlasování. Končím, eh, pardon, zahy hlasování. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh čtyři jmenovitě. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 1. Úvodní ustanovení P. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Po úvodním ustanovení P, návrh 2, jmenovitě, zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení, jmenovitě, zájem hlasování. Končím hlasování. Usnesení bylo přijato. Takže tím končíme s hlasováním a nyní přejdeme k, pro, hla, k vysvětlování hlasování. Počkáme chvilku, aby kolegové, kteří chtějí, mohli odejít. A